společné. Děkuji, říká předseda. Nyní máte, paní Mokrini slovo na závěr. Děkuji, pane předsedo. Já se omlouvám. Zdá se, že jediná, jako jediná se zdá, jsem ani vám, ani tlumočníkům nedala k dispozici nic písemně. A tak si dokážete představit, kolik toho písemně asi mám na závěr. Takže budu hovořit stručně. Chci vám opravdu ze srdce poděkovat za tyto tři hodiny, tři a něco, které jste mi věnovali. To byla pro mě velice cená zkušenost. Jednak z pohledu přípravy na eh, tu práci, pokud mi tedy dáte svůj hlas, a pak i z pohledu toho, jaký si mohu udělat obraz vašich priorit, toho, v čem se shodujeme a e, kolik toho víme. A myslím si, že je tady obrovský potenciál pro spolupráci a jsem překvapena, že ani jedna otázka se netýkala vztahu, který hodlám nasadit e, či nastavit mezi vaším výborem a mým úřadem. Mnoho z toho už sice mám v dotazníku, ale k tomu bych ještě dodala, že opravdu bych velice ráda zde byla přítomna v rámci vašeho úsilí a z toho, jak tomu rozumím, tak moje práce i spočívá v tom, že se budeme stýkat jak před, tak i po eh, těch zase zasedáních FAC, abychom se dělili o naši společnou vizi všechny instituce, samozřejmě každá z nich je jinak legitimní, má jinou úlohu. Jsou ty, ta zasedání té Rady pro zahraniční politiku. Je dobré se jak na technické úrovni, možná to může zvládnout můj generální sekretář, a jinak na politické úrovni bych to byla ráda já. Rovněž bych si ráda s vámi prošla uh, práci toho speciálního výboru. Vím, že někdy máte obavy, co se týče přístupu k informacím. Tam by se to mělo dát jak pragmaticky, tak strukturálně vyřešit. A Další věc, která zde nezazněla do posud, i když vím, že tam byly otazníky, totiž systém toho rozdělování pravomocí, přidělování e, jiným, takže e, pan předseda Juncker a jiní komisaři to vidí tak, že bychom se obraceli nikoli pouze na pana kolego Hána, ale i na jiné, aby oni předávali agendu mně a já jim, a to nikoli z pohledu kalendáře, ale spíš obsahu. Podle toho, jak je to potřeba. Ráda podpořím i iniciativy ve smyslu parlamentní diplomacie, protože jsem se sama tím zabývala. Připadalo mi to velice smysluplné jako práce a v tom smyslu bych si ráda dovolila i obrátit se na vás, pokud se opravdu stanu tou eh, vysokou představitelkou, eh, to opětovat. Sdílet se mnou i vaše úsilí. Eh, pokud výměnu názoru si opravdu vážíte, eh, výměnu názoru například s delegacemi, se eh, speciálními představiteli, já ráda to podpořím. Myslím si, že je důležité tvořit ty vazby, ty sítě a vytvořit prostředí, kde i vašemu výboru budou k dispozici ty politické zprávy a uh, i způsoby, jak vše učinit součástí stejné struktury, společného úsilí. Na, v úvodu jsem řekla, že bychom měli vidět vše co budeme dělat v zahraničí jako e, něco, co je spjato s naší službou pro vnější činnost a to se týká i parlamentu. Na závěr možná by stálo za to ještě zmínit, že e, jak ukazuje dnešní večer, ty výzvy jsou opravdu obrovské a v první větě po rozhodnutí Evropské rady na konci srpna tam jsem už to řekla, že si to uvědomuji, že ty výzvy jsou opravdu neuvěřitelné a zdá se, že s tím, jak to poznávám, tu svoji budoucí agendu, tak to vypadá ještě, eh, ještě hůř, či ještě um, žádostivěji. Ale mám na to pět let a musím myslet ve velkém. Budování týmu, týmová práce, se všemi stranami v rámci evropské komunity a používání těch nejlepších pracovních metod, eh, silná vůle, přesvědčení, politická vůle, dobří lidé, kteří to povedou, to vše by mohlo znamenat, že se nám alespoň částečně podaří naše cíle splnit a počítám s vámi vážení poslanci. Počítám s vaší podporou, není to samozřejmě povinnost, je to spíš politický zájem i z mé strany, protože já vím, kolik z těch záležitostí, o nichž zde hovořím, eh, které jsem zmínila dnes večer, eh, je něčím, na čem záleží i parlamentu. A to opravdu silně. Děkuji vám. Mogherini. Vážená paní Mogherini, milí kolegové, děkuji vám mnohokrát. Myslím, že jsme opravdu měli velice precizní, mnohostranné eh, jednání, mnoho bylo zodpovězeno. Děkuji rovněž za eh, písemné příspění i za to, jak jste vše zhrnula a jak jste ve svém posledním vyjádření popsala, jak si představujete spolupráci s touto sněmovnou a jak by mohla být ještě zdokonalena. Tam jistě určitě jde i o tu možnost kontroly dohledu i jednání ex ante konzultace o strategických dokumentech. Pokud se toho ujmeme, pokud si budeme vyměňovat informace, tak to může být jenom ku prospěchu v těch mnohých ohledech, tak jak to zde bylo zmíněno i mezi námi. Rovněž otázky, které jsou spojené se strukturou eh, služby pro vnější činnost a její struktura, že i to má obrovský význam a že to, že tady bylo to třístrané vyrozumění, eh, tak to ještě není vše, protože se to ještě musí eh, implementovat provést a způsob, například otázka z těch třetin, to řešení třetina, třetina a třetina a otázka spojena například s tím zpětným našroubováním těch národních expertů, kteří budou uvolňováni z řad členských států a otázky rovněž struktury eh, řízení krize, komplexního přístupu a ty další věci, eh, o nichž víme, nešlo je zde eh, prohovořit dopodrobna, ale shodujeme se, že tady potřebujeme tu synergii mezi Radou, Komisí a Evropským parlamentem a rozhodně ta synergie povede i k tomu, že budeme eh, lepší tým, ale my musíme mít nejdříve eh, ten, toho ducha toho týmu. A to, že vy tady vyjadřujete tu připravenost, to je první slibný krok a doufejme, že i Rada se odhodlá k lepší spolupráci. A já vám děkuji za to, jak jste zde se zavázala, že ty otázky budou něčím, čím se budete zabývat rovněž otázky eh, vyjasnění určitých rozpočtových eh, záležitostí u těch programů a i modifikace určitých eh, národních předpisových rámců, výkonnost u nasazování finančních prostředků, tam to někdy hapruje a právě si sami někdy nastavujeme taková pravidla, která jsou příliš byrokratická, aby to probíhalo účinně. Děkuji vám tedy srdečně, že jste přišla, abyste na naše otázky odpověděla. E, já doufám, že jsme vám nezůstali nic dlužní ani my, ani vy nám a já doufám, že určitě e, z toho e, vznikne dobrá spolupráce, stejně jako <coughs> s ostatními komisaři a že to povede ve svém důsledku k dobré spolupráci. Zítra dopoledne v 8, ne, v 9, v 9 hodin, říká pan předseda na zasedání rozšířeného Bira se budeme zabývat eh, tím eh, dopisem, který musíme mm, předložit a děkuji, že jste nám byla k dispozici. Hezký večer.